diskusi a hlasovat se bude v poledne. Dalším bodem pořadu jednání je e, prohlášení komise v pracovních podmínkách a zdravotních bezpečnostních normách v souvislosti s nedávnými požáry, závodu a zhroucením budovy v Bangladeši. A tady dávám slovo komisaři de Guchtovi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Um, zhroucení továrny blízko Dáka v Bangladeši v Dubnu nás všechny hluboce šokovalo. Vyžádalo si to životy minimálně 1127 osob, především mladých žen, kteří eh, pracovali v oděvních továrnách v budově. Eh, Las Andor a Spivaks, kteří se účastní eh, následných šetření, tak já se chci připojit k ním a vyjádřit soustrast pozůstalým. To Mm, tyto události vedly k eh, velkému znepokojení na celém světě ohledně podmínek v textilním průmyslu v Bangladeži a v jiných rozvojových zemích. A, eh, a to nejvíce v Evropě, protože Bangladeš je nej, Evropa je největším obchodním partnerem Bangladeše. Dovolte mi, abych zdůraznil, že Dnešní diskuse se sice zaměří na Bangladeš, ale cílem není tedy eh, tuto zemi nějak zostuzovat, protože podobné věci se dějí v jiných zemích a všechno je třeba řešit. USA reagovalo rychle v Evropě i v Bangladeši okamžitě vyjádřili znepokojení a patie a i my jsme přijali řadu iniciativ. V kontextu mm, problémů eh, v textilním průmyslu v jihovýchodní Asii. My jsme vyjádřili naše vážné znepokojení, protože jsme největším obchodním partnerem Bangladéše, eh, co se tedy týče eh, pracovních podmínek, bezpečnosti a zdraví při práci. Vyzvali jsme bangladejskou vládu, aby okamžitě začala jednat specificky byli vyzváni, aby dodržovali standardy ILO a byla jim nabídnuta pomoc v této věci. Tom této věci jsou již financovány některé e, projekty a také vítám úsilí ILO e, spojit všechny zúčastněné a e, hledat řešení problému bezpečnosti v továrnách v Bangladeši. Zvažujeme mm, hodné kroky, včetně systému, systému preferencí, podle kterého Bangladeš nyní má při, mý přístup eh, bez kvót na evropský trh v rámci programu Everything But Arms eh, zodpovědný management dodavatelského řetězce i eh, včetně rozvojových zemích. Také jsme otevřeli s bangladejskou vládou otázku eh, nutnosti řešit pracovní podmínky a sociální nerovnost. Evropská a nadnárodní firmy by měly respektovat pracovní podmínky v celém dodavatelském řetězci v souladu s mezinárodními standardy mm, korporátní odpovědnosti a dialogu se zástupci pracujících. Vítáme že 24 velkých evropských oděvních značek eh, v minulý týden podepsali dohodu o bezpečnosti budov ve snaze zajistit bezpečnost v bangladeských továrnách, které jim dodávají. My bychom si přáli, aby to udělalo více firem. V Dáka evropská delegace probíhá jed, vede jednání s združeními výrobců a exportérů o jednání eh, v pracovních podmínkách v oděvním průmyslu. Podobné konzultace probíhají s velkými evropskými oděvními firmami o bezpečnosti v továrnách, také eh, pod záštitou ILO a rozvojových agentur. Jde eh, nyní je období velké angažovanosti snaha dosáhnout změny v Bangladeši. Vyslali jsme jasný signál, že ten problém je závažný, měl by se naléhavě řešit. Eh, pokrok eh, a udržení dobrých eh, pracovních podmínek by měl být zajištěn na všechny zainteresovaní by na to měli spolupracovat. Já o tom budu jednat s ministrem Monim v úterý v Bruselu. Co je nyní potřeba? Eh, byli jsme potěšeni misí na vysoké úrovni ILO do Bangladeše, která vedla ke společnému prohlášení eh, pracujících zaměstnavatelů a i vládních orgánů. Cílem je zajistit bezpečnost před požáry ve všech továrnách, eh, kde se vyrábí zboží na export a vyžaduje okamžité kroky. Rozšíření hm, tripartitních jednáních v oblasti protipožární bezpečnosti. Svoboda eh, mm, združování v odborech i péče o mm, zraněné či nezaměstnané pracovníky. Toto je krok správným směrem. ILO hraje klíčovou roli jako tripartitní organizace a garant mezinárodně akceptovaných standardů. Toto společné prohlášení nyní musí být implementováno jasnými akčními plány s časovými lhůtami. Samozřejmě ne všechny problémy lze vyřešit přes noc. Konkrétní kroky jsou potřeba a my jsme připraveni podpořit. Také budeme podporovat Bangladeš a naše partnery ratifikovali mezinárodní pracovní standardy a načlenili je ILO. Podporujeme bilaterální spolupráci eh, na vytváření lepšího eh, podmínek bezpečnosti a zdraví při práci. Očekávám, že evropské společnosti dostojí své eh, společenské sociální odpovědnosti a budou se řídit příslušnými vodítky mm, a směrnicemi OECD. Vypartitní deklarace sociální politiky eh, globální Evropské společnosti by také měly provádět řádnou péči, aby byly respektovány lidská práva v celém dodavatelském řetězci což je jeden z základních principů OSN. Dále budeme spolupracovat se sociálními partnery a společnostmi na těchto cílech. Pro jejich dosažení chceme vést konstruktivní dialog s bangladežskými orgány a dále posilovat naši spolupráci s ILO budeme pokračovat s evropskými aktéry a podporovat různé iniciativy se sociálními partnery v textilním odvětví, v maloobchodním řetězci, již diskutujeme nové kroky, které bychom mohli udělat, tak aby opravdu tato, tento dodavatelský řetězec byl odpovědný nejenom v Bangladeši, ale i jinde. Chceme rozšířit finance pro tyto projekty a jednotlivé finanční fondy, které máme k dispozici. Některé již znamenají, některé již máme k dispozici a snažíme se například zlepšovat i audity, školit eh, inspektory práce, kontrolory v této oblasti. Samozřejmě, že i spolupracujeme s požární ochranou, ředitelstvími na eh, úrovni eh, mm, pilotních projektů. Dále jsou to školení pro bezpečnost, při, bezpečnost a zdraví při práci, globální perspektivy a tak dále. Nesmíme podceňovat rozsah tohoto problému, o tom jsem se zmínil, a to, že to není pouze problém Bangladeše nebo, Bangladeše nebo textilního odvětví. I proto eh, vidíme, kolik práce nás čeká v této oblasti. Evropský parlament bude hrát velice důležitou roli nejenom proto, že bude sledovat, jak to dopadlo s jeho usnesením, ale zároveň i mm, v oblasti kontaktu s Národním mm, parlamentem. Samozřejmě, že Eh, víme, že i eh, například místní poslanci mají určité kontakty s místním textilním průmyslem a proto by mohli rovněž přitlačit a vyvíjet určitý tlak. Na závěr, vážená paní předsedkyně, musíme samozřejmě spolupracovat s místní bangladeskou vládou, je to náš partner, to je jasné. Ovšem, tato práce musí mít jasně stanovený cíl a cílem by měly být zlepšené pracovní podmínky v Bangladeši. O tom to celé je a já opravdu z tohoto neustoupím. Pokud věci se nezlepší, tak požádám, aby došlo k šetření celé situace. A to říkám jasně. Je to proces, který prostě se nemůže změnit přes noc, ovšem je to proces, který musí přinést výsledky, musí být produktivní. Druhá věc jsem pevně přesvědčen o tom, že evropské společnosti, textilní odvětví, odjevní odvětví, velké, velký klienti v této oblasti a zároveň i orgány v Bangladeši. Všichni mají odpovědnost v této oblasti, musíme převzít, všichni musí převzít odpovědnost za své dodavatelské řetězce, i tyto veliké značky a my prostě voláme potom, abychom už možná v červnu s nimi zorganizovali schůzku na vysoké úrovni a já prostě budu požadovat jasné kroky a závazky ze strany těchto velikých značek a velikých společností, které již podepsali takovou určitou chartu. Ovšem my chceme, aby ty kroky byly konkrétní, protože to jsou společnosti, které mohou převzít odpovědnost za svůj dodavatelský řetězec. A poslední záležitost. Nejde pouze o obchodní záležitosti. Obchod prostě musí respektovat určitá elementární pravidla. Obchod je pro Bangladeš samozřejmě důležitý, umožnil milionům lidí, většině žen, najít pracovní příležitosti v tomto odvětví. Jde o něco jiného, jde o respektování základních lidských práv, jde o respektování lidské důstojnosti. A když se opravdu podíváme na priority, tak prostě lidská bytost musí být na prvním místě. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní dávám slovo jednotlivým řečníkům za politické skupiny. Pan Kaspary má tři minuty za EPP. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já se domnívám, že právě posledními slovy jste eh, promluvili eh, nám všem ze srdce, protože tady bylo více než tisíc obětí a mm, to vyvolalo velkou reakci v evropskému problému. Je to otázka standardu, otázka prosazování těchto standardů a já se domnívám, že eh, při tom všem je důležité, abychom si stěžovali nejenom na ty dodavatelské řetězce, eh, ale také firmy, které ty oděvy Eh, prodávají za vysoké ceny a ta cena vůbec nemá žádnou souvislost s pracovními podmínkami, za jakých se to vyrábí. Tak, jak požadovali mnozí, myslím, že zákaz by nebyl uh, řešením, protože mluvíme o milionech lidí, kteří na tom závisí, kteří si vydělávají peníze na živobytí v této branži a kteří i, i přes ty extrémně nízké um, platy z našeho hlediska mají přesto z jejich hlediska nadprůměrný příjem. S, e, jsou skutečně ty standardy primární problém? Když se podívám na právní situaci v Bangladeši, tak mám dojem, že e, to je především otázka trestně právní, e, která by se měla posuzovat. Když se podíváme na ty budovy, ve kterých byly ty továrny, tak tam mnohé se nebylo v pořádku, právo, zákony nebyly dodržovány. A když e, musíte tady položit e, otázku bangladeským úřadům, zda udělali dost, e, aby byly zákony dodržovány. Já si ale nepřeju nějaký nový imperialismus nebo kolonialismus vůči těm zemím, ale přál bych si jako pan komisař, abychom jim nabídli pomoc. Naše zkušenosti, které jsme získali v oblasti stavebního práva, ochra, protipožární ochraně a tak dále. Vy jste hovořili o ILO podmínkách a já jsem rád, že bangladešská vláda signalizovala, že s ILO konečně by chtěla uh, intenzivně spolupracovat. A jsem vděčný, když uh, pokud bychom mohli tedy se zamyslet nad naší společnou obchodní politikou, zahraniční politikou, jak Eh, nabídnout naše eh, zkušenosti nikoli eh, jako se, stav, se dělat lepšími, ale jako partneři. Mm, bylo by dobré, kdyby jsme hovořili no jenom o standardech a dodavatelských řetiscích, ale o udržitelnou výrobu v daných zemích. To jsou právě produkty jako kafe, káva nebo čaj, kde budou tak, aby se v obchodech prodávaly eh, fair trade eh, produkty. A právě naše evropská střední třída a Evropané by mohli pomoci těmto lidem. My nepotřebujeme solidaritu bohatých s bohatými, ale eh, velké většiny evropských spotřebitelů. Děkujeme. A nyní má slovo paní de Kaiser, 1,5 minuty za SAD. Děkuji za slovo. Ano, když hovoříme, že již dnes nevykořišťujeme člověk člověka, již nevykořistuje, tak to opravdu není pravda, protože to, co se stalo v Bangladeši, to je jasný příklad. Ano, my jsme to všichni, všichni viděli. Ano, my vidíme, jak došlo opravdu například u Rana Plaza k zničení těchto budov, dochází k zneužívání těchto lidí v Bangladeši a Bangladeš je vlastně druhým největším vývozem textilu hned po Číně. My jsme již dvakrát hlasovali o usnesení jednak v lednu a rovněž v březnu 2013. Ovšem tato tragédie je tak obrovská více než 1100 eh, hm, obětí a vidíme, že opravdu je zde korupce, zanedbání, jedno jednotlivých úřadů, místní podniky, které na tom těží, dále sítě mezinárodní, velké značky, které to zneužívají, nedostatek mm, samozřejmě dohod, které jsou zde v oblasti obchodní, například s Evropou a tak dále. Prostě mnoho záležitostí. Ovšem tato obrovská katastrofa může mít občas i pozitivní dopad. Například v Marsineli v roce 56 v Belgii jsme právě díky tomu věnovali obrovskou pozornost bezpečnosti činnosti v dolech například nebo v Sevezo, v chemickém odvětví, to byla obrovská eh, katastrofa, která vedla ke směrnici, kterou jsme vytvořili. A doufám, že toto drama v Daka bude mít stejný dopad. Ano, pane komisaře, vy jste hovořil o legislativě, o sociálním dialogu, mnoha oblastech, akčním plánu, konkrétních krocích. Je například právě ta dohoda ohledně bezpečnosti při práci, kterou podepsali mezinárodní značky. A já skutečně doufám, že to budeme sledovat, že opravdu teda dojde k jejich implementaci těchto podmínek, že převezmou svou odpovědnost. Já jsem vám to řekla i včera například velké mm, společnosti ze Spojených států bohužel ale nepodepsaly tyto dohody. já si myslím, že na to nesmíme zapomínat, když budeme hovořit o další dohodě, o volném obchodu se Spojenými státy. Měli bychom jim to připomenout. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A za ALDE pan Benin dvě minuty. Ano, děkuji za slovo. Především rovněž bych rád vyjádřil soustrast rodinám pozůstalých. Nejenom, že lidé přišli o své milované, ale i o uh, živobytí, o um, podporu a víme, že tito lidé nemají stejnou podporu od eh, svého státu, jako bychom měli my po několika měsících po těchto požárech došlo k další strategii, další tra- tragédii a dokonce pracovníci o tom hovoří, o tom, že tam jsou nedostatečné podmínky, nedostatečně kvalitní podmínky a standardy, normy a ovšem k ničemu nedošlo. Já jsem ovšem rád, že místní vláda reagovala rychle, iniciálovala reformu, pokud je o minimální platy, inspekce eh, pracovní, kontroly pracovní, pracovní normy. Ovšem my musíme zajistit, aby tyto nové standardy byly implementovatelné, a nejenom schváleny. Zároveň vítám to, že mnoho evropských značek se podepsalo k této nové dohodě, pokud jde o e, zvýšení standardů při práci, zlepšení těchto standardů. A bohužel všem ne všechny společnosti to podepsaly, velké americké a některé velké německé společnosti se potom nepodepsaly po tuto dohodu. Nesmíme zapomínat na to, že mnoho z těchto retailových řetězů využívá stejné továrny jako dodavatela. Právě proto bychom měli mít stejný systém i pojištění jednotlivých norem, tak aby bezpečnost při práci byla respektovaná. Vítám prohlášení pana komisaře. Myslím si, že je to silné prohlášení, ovšem rád bych šel ještě dál. Co můžeme udělat pro koherentní přístup i s našimi americkými partnery? pokud jde o mezinárodní obchod ehm, s Bangladeši, jak využívat eh, například systém GSP preferenci nebo vše kromě zbraní, jako jakýsi donucovací i nástroj. Prostě souhlasím s tím, že nemůžeme bojkotovat bangladeské produkty a stáhnout se. Ne, o to nejde. Prostě mm, je zde tolik propojeností, vzájemných souvislostí a právě proto se ptám, jak daleko je komise ochotná zajít. Potřebujeme konkrétní kroky, protože příliš mnoho lidí již přišlo o život a většina těchto tragédií, prostě mm, většině těchto tragédií jsme mohli zabránit. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Na za zelené paní Lambert na dvě minuty a půl. Děkuji, paní předsedající. Já hovořím jakožto předsedkyně delegace pro vztahy s Jižní Asií kam patří Bangladeš. A v této funkci jsme také vydali prohlášení o soustrasti rodinám a všem, kteří tragicky zahynuli. Před několika dny Bangladeš eh, přesunul milion obyvatel před blížícím se tornádem a došlo ke ztrátě životu a majetku. Proč to říkám? ukazuje to, co je možné udělat, abychom eh, zmírnili riziko, když vláda a občanská společnost spolupracují s mezinárodní pomocí a potřebujeme stejný rozhodný postoj v oblasti textilního průmyslu, kdy v textilním průmyslu pracují 4 miliony zejména žen a měli by mít jistotu, že se bezpečně vrátí domů po, pracovní, po pracovním dni. A jde také o důstojné mzdy, které souvisejí s cenami, které platí zákazníci. Zde vznikl politický tlak a v současnosti jsme svědky koordinovaného postupu Mezinárodní organizace práce a Evropská unie také podporuje tyto kroky. Hovořili jsme o normách bezpečnosti budov, kde by měli spolupracovat eh, obchodníci, i výrobci a odbory. A myslím, že veřejný tlak je významný a ti, kteří se nepřipojili k dohodám, by tak měli učinit a je třeba, aby ten postup byl globální a aby nedocházelo pouze k paralelním no, krokům. Další opatření, o kterých jsme hovořili v oblasti společenské odpovědnosti podniků, by měly být vynucovány. A moje skupina nepodpoří vypuštění těchto, usnes, těchto částí usnesení. Posílená úloha odborů, i to je velmi důležité, na tom se všichni shodneme. Jejich schopnost se volně a svobodně eh, organizovat v těchto podnicích. Odpovědnost eh, říze, eh, ředitelů Rana Placa byla absentovala v tomto případě a tyto lidé by měli řádně pracovat a je důležité, aby ty kroky nebyly narušovány zvnějšku. A pokud ne, měli bychom tedy začít s motivací a měli bychom také zva, zvažovat eh, tyto kroky v souvislosti s dohodou o volném obchodu s Indií, kde také existuje rozsáhlý textilní průmysl. Děkuji. A za EKR pan Tenok na minutu a paní předsedající. Všichni zde eh, určitě vysíláme naši soustrast eh, obyvatelům Bangladeše v souvislosti s hrůznou tragédií v Rana Placa a e, tisíce Bangladešanů bylo postiženo toto tragédií a vláda Bangladeše dobře ví, že tato, bylo možné zabránit této tragédii, kdyby, e, kdyby majitelé budovy dodržovali bangladešské zákony. Už jsme schválili několik usnesení o Bangladeši v minulých, v, v minulých měsících a hrozí, že tato země bude ostrakizována. Bangladeš je stabilní sekulární demokracií, která si zaslouží naši podporu. Samozřejmě existují systémové problémy v oblasti eh, výroby konfekce a textilního průmyslu, ale eh, autoritativní přístup se eh, strany Evropské unie ničeho nedosáhne kroky v oblasti obecných obchodních preferencí a podobných eh, odvetných opatření by byly kroky velmi zastaralé. Je třeba spolupracovat eh, s úřady Bangladeše konstruktivně jako partneři a zajistit, aby se zlepšily pracovní podmínky, aby tato tragédie se nemohla nikdy zopakovat. A dovozci a obchodníci se musí sledovat dodavatelský řetězec lépe a zajišťovat lepší dodržování pracovně právních norem i z hlediska eh, mezinorganizace práce. Děkuji. Děkuji za GUE. Pan Scholz na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kom komisaře, kolegové, velice zřídka se frakce našeho parlamentu tak eh, jednomyslně shodnou. Série katastrof v textilním průmyslu Balkaneši nás všechny otřásla a vyjadřujeme naši soustrast obětem. Ale co? Eh, mm, týkalo se to i výrobců obuvy, která se prodávají za cenu přes 100 euro. My, Evropané, jsme, eh, neseme spoluvinu na těchto úmrtích. Naše chování jako spotřebitel, jednání našich koncernů, které vytváří velký cenový tlak, ale také definování obchodních vztahů, ve, kterém, ve kterých pracovní podmínky dováženého zboží sotva hrají nějakou roli. Ano, struktura doda- dodavatelských um, řetězců musí být um, regulovány. Většina vždy um, byla proti návrhu mé frakce. Uh, ve který, podle kterých by chování evropských koncentrů na světě mělo být závazné, nikoli tedy mm, povinností jejich samotných. Dodržování lidských práv, práv pracujících, ekologických kritérií. Eh, Nechci většina tohoto parlamentu nepřála jako podmínku pro dovoz zboží. Stále eh, se eh, vyžadovalo šetření a další podobné přístupy. Doufám, že teď eh, kolegové začnete uvažovat jinak. Apeluji na komisi, aby eh, vypracovala odpovídající návrhy a bez neskrupulózní podnikatele by jim, těm by to dále nemělo procházet. Děkuji. Pan Svensen, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, také já. Stejně jako ostatní řečníci chci říci, že je politování hodné, že tolik lidí trpělo v tomto smutném případu. Také chci ale poděkovat panu komisaři za jeho prohlášení. Aktivity um, které teď probíhají, velice oceňujeme v této situaci je snadné chtít začít požadovat více legislativy. A velice často, a to není jenom o Bangladéši, e, vidíme, že již platí legislativa, která však není implementována. Jak řekl pan Tanok, je důležité spolupracovat s úřady. Neměli bychom mm, se chovat jako kdyby EU byla nějakým univerzálním zákonodárcem, protože to nejsme. Je třeba zdůraznit to, jak řekl pan komisař, tyto otázky lidských práv a svobod, individuálních práv a svobod, kterým bychom se měli těšit. Všichni o to jde. A deklarace OSN o lidských právech v článku 3 říká, e, svoboda a bezpečí jednotlivce. Každý má právo si svobodně vybrat zaměstnání za, uh, eh, učit, za podmínek a na ochranu proti nezaměstnanosti. Každý má právo na stejnou mzdu za stejnou práci. Všichni mají právo za spravedliv- na spravedlivou odměnu pro sebe, svoji rodinu a na existenci eh, při dodržení základní lidské důstojnosti a pokud je to nutné i na jinou sociální ochranu. Všichni mají právo vstupovat do odboru a chránit své zájmy. Toto se neopakuje dostatečně hlasitě, přestože ty státy tuto, um- tuto umluvu podepsaly. Děkujeme, Řekla paní předsedkyně. Pan Lange, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Jeans Průměrná dovozní cena džín z Bangladeže je asi 6,50 euro, když přijedou sem do Evropy. Když se na to podíváte, tak vidíte, že tyto ceny jsou možné jenom s extrémním sociálním a ekologickým dumpingem. Evropě se ovšem neprodávají za 7 euro, ale za 50 nebo 60 nebo 100 euro. Takže je zjevné, že jaké je místo výrobce v tom řetězci. Ten nástroj DSP se používá je třeba použít jako tlaku na to, aby se v Bangladeši dodržovaly pracovní podmínky, ale důležité je posílit odborová práva, protože eh, kolegové Bangladeši musí mít možnost kolektivně usilovat o spravedlivé mzdy a také mít možnost eh, odmítnout pracovat v nebezpečných továrnách, aniž by byli vystaveni sankcí, tedy posílení odborových práv, kolegové. To je v kontextu toho, co mm, je třeba udělat v Bangladeši zcela zásadní. A co dělají naši podnikatelé? Nemůže to být tím, že se, že se musí stát dvě neštěstí, aby se podniky dobrovolně přihlásily k lepším pracovním podmínkám v továrnách? Mimochodem, koncerny jako Walmart, KD, to ani nepodepsali, to prohlášení. To nestačí. My musíme zajistit, aby evropské podmínky v tom celém eh, hodnotovém řetězci eh, skutečně aplikovali svoji odpovědnost. Když se sejdete v černu, dbejte na to, aby eh, byly dodržovány eh, e, směrnice OECD nejenom v Bangladeži, ale i v jiných zemích. Děkujeme. Děkujeme a nyní pan Gorenc, půl minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Evropská unie je největším trhem pro textil, který přichází z Bangladeše. Ano, ovšem lidé tam pracují v šílených podmínkách, um, opravdu došlo k posledním katastrofám. Eh, má to obrovské následky, tisíce lidí přišli o život. Ovšem samozřejmě, že jsou zde, je zde vidíme zde určité úsilí na bangladešské vládě, to je velice dobré, ovšem bohužel v, eh, i ostatní podniky v západní Evropě by měly převzít svou odpovědnost. Musíme změnit i naše spotřební Eh, chování, protože občas i toto zhoršuje celou situaci. Všechna opatření, všechny iniciativy v této oblasti zatím ale nejsou dostatečné. Žijeme v určitém systému obchodních obchodního systému, který toleruje tyto praktiky 19. století, pokud jde o pracovní podmínky a samozřejmě ovšem my žijeme v 21. století. Pan komisař hovořil i o odpovědnosti Mezinárodní organizace práce. Dobře, OECD rovněž samozřejmě má svou odpovědnost. Ovšem i naše podniky, evropské podniky mají sociální odpovědnost. Ano, nejde pouze o obchodní záležitosti, to je pravda, jak řekl pan eh, komisař Ovšem musíme se věnovat následující otázce. Pokud všechna opatření, o kterých pan komisař hovořil, nepřinesou dostatečné výsledky, bude komise zvažovat to, aby Mezinárodní organizace práce prostě měla rovněž přijmout určitá opatření v této oblasti, tak aby donutila, donutila podniky, které jsou odpovědní za toto moderní vykořišťování a otroctví, abychom skutečně Eh, abychom skutečně věnovali pozornost i těmto opatřením, o kterých jsme již dvakrát v našem parlamentu letos hovořili. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní pokračujeme s naší rozpravou a zároveň bych ráda mezi námi přivítala delegaci Mexického parlamentu, jejich výboru pro zahraničí.